Allora se prendete posto che cominciamo. Zaujměte prosím vaše místa, zahájíme naše jednání. Parlano. Non vogliono sedersi. Sit down, no. Sit down, please. Posaďte se, prosím. Allora, salutiamo il collega... Uh, vítám eh, pana eh, mezi náma. Jedná se o páté slyšení pořadí. uchazeče na místo ředitele OLAF, pan let má k dispozici pět minut na prezentaci a pak kolegové budou moci položit otázky. Předávám slovo panu Eiletovi. Pane předsedo, já vím, že bych neměl hovořit příliš mnoho v mateřštině. Nicméně, vzhledem k tomu, že velký počet členů vašeho výboru hovoří anglicky, tak bych chtěl hovořit anglicky a prezentovat eh, svůj úvod. Později budu hovořit také v jiných jazycích. Mám tři body, které bych chtěl zmínit, kromě toho, co jsem napsal. Za prvé, pokud je o OLAF. OLAF má dva kořeny hospodářský kořen vyplývající z rozpočtu a kořen justice, eh, který spočívá v prosazování práva. Já pocházím z té větve ekonomické. Olaf je eh, služba, která bojuje proti podvodům. Zabývá se celým tím cyklem od vyšetřování, schánění informací, analýzy, prevence, stejně tak jako učování politiky a legislativy. OLAF musí si zachovat všechny tyto oblasti odpovědnosti. OLAF je jedinečný, nemůže vycházet z žádných jiných modelů. Je nutné, aby OLAF efektivně fungoval. Provozní nezávislost OLAFu je naprosto zásadní, aby bylo možné OLAFu důvěřovat. Já budu tuto nezávislost podporovat, ať se bude dít, co se bude dít. Dalším důležitým bodem je, že v následujících pěti letech a bude muset OLAF řešit institucionální výzvy a manažerské výzvy. Pokud jde o institucionální výzvy, jedná se především o to, že je třeba reformovat OLAF a poté um, určit jasný, jasnou pozici OLAFu s ohledem na Lisabonskou smlouvu, tak jak rozhodne zákonodárce. Doufejme, že OLAF bude sehrávat i nadále důležitou role, roli <clears throat> a podporovat eh, evropského veřejného žalobce. Úkolem generálního ředitele bude reformovat postupy, aniž by došlo ke zvyšování byrokracie, především s ohledem na e, práva jednotlivců. Existuje e, riziko, že úředníci EU e, by měli více práv než kdokoliv jiný a to by bylo samozřejmě špatné je nutné, aby eh, dozorčí výbor měl jasnou roli, která by nebyla tak matoucí, jako je nyní. Eh, je zároveň nutné činit eh, jasná rozhodnutí, pokud jde o, o rozdělování zdrojů, tak aby ehm, práce OLAFu měla co nejsilnější dopad. Také v oblasti boje proti korupci a ochrany. a v OLAFu nebyl úplně eh, efektivní a nezohledňoval strategický plán. Já přehodnotím strategické priority OLAFu, budu konzultovat zainteresované strany, včetně tohoto výboru, a budu reorganizovat eh, aktivity OLAFu, tak, aby OLAF byl schopen řešit otázky podvodů. OLAF musí přinášet přidanou hodnotu na evropské úrovni, musí mít centrální pozici. Má multikulturní zaměstnance s mnoha dovednostmi. Je nutné, aby tito zaměstnanci byli koordinováni. Je třeba řešit rizika týkající se organizovaného zločinu s ohledem na budoucí rozšíření eh, směrem na východ. Něco takového se bude eh, vyžadovat reorganizaci a přerozdělení zdrojů a také si to bude vyžadovat některá tvrdá rozhodnutí. Eh, nakonec Eh, bych chtěl zmínit moji zkušenost eh, v oblasti vyšetřování. Já jsem nikdy nepracoval jako vyšetřovatel na eh, místě, ale jako mladý úředník jsem řešil složité finanční otázky týkající se podvodů, daňových úniků a podvodů v oblasti cených papírů. Kontext byl jiný, než jak je kontext OLAFu, ale ten intelektuální postup byl stejný. Takže když jsem přišel do OLAFu, měl jsem dobré zkušenosti. v v tom, kde se stanovovaly požadavky, v dokumentu, kde se stanovovaly požadavky na pozici generálního ředitele, se hovořilo o tom, že je třeba, aby tento člověk měl zkušenosti také s vyšetřováním. Já tuto zkušenost mám, byl jsem v OLAFu ředitelem pro schánění informací pro operační strategii a také pro politiku a legislativu. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo paní Gresle. Děkuji. Pane Eilete, my už se určitou dobu známe. A otázka, kterou položím vás, nepřekvapí. Reforma OLAFu je to, co nás skutečně bude zaměstnávat v příštích letech. A byl bych raději, kdybychom již postoupili v této otázce. A samozřejmě bez podpory generálního ředitele OLAF se reforma neprovede. Eh, Pamatuji si ještě na zprávu, eh, kde se hovořilo o tom, že se kritizoval právě mm, postupy LAFu. A tehdy vy jste byl zástupce ředitele a já bych se v této souvislosti chtěla zeptat. Skutečně tato událost, když jsme o tom hovořili, byla pro mě traumatem a chtěla bych se zeptat, jak nezávislí jste. Jak budete nezávislí, jaké bude vaše eh, postavení generálního ředitele OLAFu a jak eh, budete prosazovat eh, myšlenky reformy v této oblasti. Paní Gresle, já bych rád tento rozhovor měl již před určitou dobou. I pro mě to tehdy byla těžká nebo nepříjemná událost. Máte pravdu, že když já dostanu pokyny, tak jsem zvyklý eh, tyto pokyny eh, provést jako úředník. Jako generální ředitel, pokud budu pracovat pro komisi v politické oblasti, ne v operativní oblasti, ale v politické oblasti, pak samozřejmě budu muset pracovat eh, pro komisi a e, to také byl případ bývalého ředitele, ale nezávisle na operativní práci e, v oblasti vyšetřování je vysoce důležité, abych byl nezávislý a jsem a zůstanu nezávislým pracovníkem a zůstanu tedy nezávislý. Co se týče reformy, já vítám reformu. Reforma je nutná. Potřebujeme jasnou zprávu. Potřebujeme mít jasná práva, je třeba zlepšit některé postupy. Existují eh, nedostatky v existující v současné legislativě, které musí být napraveny. Já eh, tuto část reformu, reformy zdůrazněji a pokud budu generální ředitel, eh, budu se snažit nejdříve zahájit konstruktivní diskuse a budu zastupovat profesionální přístup OLAFu, protože reforma by jinak nemohla být úspěšná. Jak jsem uvedl ve svém písemném prohlášení, a chci implementovat reformu do všech detailů ve chvíli, kdy k tomu dojde a kdy budeme mít odpovídající legislativu. Pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Začnu tak, že jsem tu otázku už položil při příležitosti výroční zprávy. A teď bych to chtěl položit ještě jednou. Nejsme úplně šťastní s tou situací ohledně počtu zaměstnanců v rámci OLAFu, kde vlastně se jedná o e, pouze dvě třetiny naplnění stavu. Všichni kandidáti byli zajedno, že tyto počty se musí změnit. Když se podívám na organizační plán OLAFu, Takže než jste nastoupil na místo pana Brinera, byl jste ředitelem direktorátu D. Teď to řeknu nepříliš odborně, protože nevím, jak se to přesně jmenuje. Nicméně mm, za vašeho vedení se zvýšil počet vyšetřovatelů. Chtěl bych vědět, zda pokud se stanete generálním ředitelem, budete chtít navýšit eh, počty vyšetřovatelů, tím pádem se sníží počet pracovníků, které jsou eh, ve vašem direktorátu. To není velikost mého ředitelství, to je velikost ředitelství D. Co se týče počtu lidí, tak to jsou lidé, kteří mají na starosti informační technologie, mají na starosti poskytování informací, které poskytují vyšetřovatelům a také podporují celní operace. Máme celní odborníky, ale celou řadu odborníků na informační technologie. Mají také na starosti informační, komunikační funkce v OLAFu. Vím, že bychom měli mít více vyšetřování, ale pro mě hlavní prioritou je, abychom měli analytiky v oblasti analýzy informací, které získáme a také analytiky e, pro získávání informací e, z informačních technologií a z počítačů. Čili musíme získat odborné znalosti, musíme zlepšit e, koordinaci ne každý je schopen tuto práci zajistit, čili není to pouze otázka zvýšení počtu lidí, ale máme kritické funkce C a D, které se musí také posílit. A další otázka, odkud získáme tyto pracovníky? Nemohu zavřít tu oblast OLAFu, kde chceme provést reformu, kde se zabýváme jednotlivými politikami, pokud přestaneme dělat tuto práci vytváření politik, tak eh, můžeme udělat škrty například v oblasti styků s veřejností. To by bylo 6 až 10 eh, míst a možná těto lidé by mohli začít dělat více operační práce. To jsem začal dělat už během posledních dvou let. Začal jsem snižovat stavy eh, lidí, kteří mají na starosti vádění politiky a některé tyto lidské zdroje eh, byly eh, vyslány do oblasti vyšetřování nebo získávání informací z pravodajských služeb. Nicméně musíme zastavit něco, co nyní děláme. Pokud převedeme nějaké činnosti do jiných eh, oblastí, tak se tím také sníží finanční prostředky. Prosím, kolega Stais nás požádal, zda může přijít se svojí otázkou nyní, protože potom musí začít hlasovat v jiném výboru. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegovi, že mohu položit svoji otázku nyní. Musím jít do výboru DEVE, kde budu hlasovat, takže se omlouvám. Budu velice stručný. Asi víte, na co se vás chci zeptat. Stejnou otázku jsem položil vašemu kolegovi, panu Kretinovi. Často mám z Olafu pocit, že eh, v rámci vaší služby existují určité konflikty. Dokonce se hovoří o tom, že v Olafu vznikly klany a mě by zajímalo, jestli o tom víte, zda se to uvědomujete, jestli je to pravda a pokud ano, tak jaká opatření byste chtěl přijmout a mohl přijmout, abyste překonal tyto problémy? Ano? Pane předsedo, pane Stás, já se chci omluvit. Když jsem vykonával svoji funkci, pak jsem byl nucen přerušit eh, jaksi eh, výuku vlámštiny, takže proto jsem hovořil eh, v mateřštině. Pravdou je, že je to problém a je tady určitá váha minulosti. Ta situace není tak špatná, jak se říká. Velká většina kolegů chce hm, pokračovat v klidné práci. Kolegové, kteří přicházejí za vámi nebo za některými z vašich kolegů, jsou ti kolegové, kteří nejsou šťastní, ale jsou v menšině a e, řeší mezi sebou vlastní účty. A to jistě chápete, je to tak jako v politice. Já jsem se velmi zamýšlel na touto otázkou a dospěl jsem k následujícímu závěru. Za prvé, Musíme zajistit nábor eh, kolegů, kteří pracují eh, v kontrolních úřadech. Eh, tito kolegové většinou jsou nedůvěřiví, nevždy věří tomu, co se jim říká, co jim říkám já. A tito pracovníci mají přesně tu charakteristiku osobnosti, kterou potřebujeme. A tím se odlišují od ostatních pracovníků. A právě z tohoto důvodu, z důvodu této charakteristiky osobnosti, je někdy obtížné řídit tyto pracovníky. Pokud říkáte, že jsou problémy v OLAF, Můžete se podívat na útvary jiných eh, mezinárodních organizací jako OSN nebo Světová banka. Tam jsou popravdě řečeno ty problémy ještě horší. A myslím, že to souvisí s charakteristikou osobnosti našich pracovníků. Druhý problém, dočasné zaměstnávání pracovníků. Eh, to je obtížná záležitost a brzy toto skončí, ale i to e, zvýšilo napětí v naší instituci. Za třetí, systém zaměstnanců komise je takový, že tady existují velké rozdíly mezi funkcemi a mezi e, platy a to vyvolává žádlivost a potíže z hlediska řízení. Je tady problém, já na tom pracuji v rámci komunikace a samozřejmě, že vše bude jednodušší, jakmile ty příslušné postupy na řešení těchto problémů budou ukončeny. Kolegyně Ivano. Děkuji. Komunikace mezi OLAFem a členskými státy je zásadní. Jak a v jakých oblastech chcete zlepšit komunikaci s členskými státy? A Obzvláště, jak chcete zajistit eh, lepší následné kroky eh, v oblasti justice po vašem vyšetřování. Komunikace s členskými státy probíhá na více úrovních a existují různé, existují velké rozdíly, pokud jde o jednotlivé členské státy a o typ služby. A Existují členské státy, kde vím, že když tam zavolám, bude se moci eh, setkat eh, s premiérem za možná dva dny. Když zavolám do svého vlastního státu, setkám se eh, s nějakými nižšími úředníky na ministerstvu možná za dva měsíce. Takže spolupráce je velice rozdílná. Pokud jde o ty následné kroky po vyšetřování, přímý kontakt mezi našimi justičními specialisty a specialisty v členských státech je naprosto zásadní. A já si pamatuji, že když jsme jmenovali řeckého soudce, a naše spolupráce se naprosto okamžitě změnila. Z ničeho na velký úspěch. Měřit eh, justiční úspěch je velice těžké. Snažili jsme se o to. Není to ale tak eh, špatné, jak se někdy říká, pokud se podíváte na dlouhý horizont. Pokud se podíváte na uh, a nedávný vývoj eh, dospějete k číslu 7%. Pokud si eh, se podíváte na delší časový horizont, eh, dostanete číslo asi 28%. Takže opět zde jde především o rychlost. Nejdůležitější je, abychom přesvědčili kolegy v členských státech, že s námi mají spolupracovat. V některých členských státech, jako je například váš, je to, například, je to na úplně jasné, tam máme výborné vztahy. Ale s kolegy v jiných členských státech mám, máme jiný vztah. Dobrým příkladem je Itálie. Máme tam mnoho kompetentních my máme mnoho kompetentních Italů, kteří spolupracují s kompetentními kolegy ve své zemi, ale situace je jiná v některých jiných velkých členských státech, kde je e, těžké tuto spolupráci rozjet. E, takže my se musíme zabývat detaily a e, využít těchto detailů co nejefektivněji. Pan Balčitis. Um. Pane kandidáte, my nemůžeme hm, popřít vaši důležitou zkušenost eh, v OLAFu, ale reformy, o kterých jsme dnes hovořili, vyžadují také určité změny. Moje otázka se bude podobat těm otázkám, které již kolegové položili. Jedná se o nahlášení korupce ze strany členských států. Podle zprávy roku 2009 111 eh, Celkem bylo přijato 111 hlášení, eh, mnoho těchto hlášení se týkalo Bulharska. Eh, chtěl bych se zeptat, je to nedostatek kontroly ze strany členských států, anebo tady je problém komunikace? hlediska vztahu mezi členskými státy a OLAFem? Yes, Děkuji mnohokrát. Musíme rozlišovat mezi zprávami o nesrovnalostech v oblasti strukturálních fondů, což je požadavek finančního řízení. Je to důležité také z hlediska analýzy získaných informací. To je jedna věc a potom vyrozumění Alefu v případě konkrétních obvinění což se může týkat konkrétních případů podvodu. A to se stává ve chvíli, kdy taková stížnost je podána. Pochopitelně vzniká klesecké dilema, jak rozlišovat, když máte málo vyrozumění, málo hlášení o těchto nesrovnalostech, buď tedy jsou lidé nekompetentní, nebo neříkají pravdu. A toto rozlišení se dělá velice těžko, ale v zásadě velice málo hlášení o nesrovnalostech v jednom členském státě znamená, že tam nebylo provedeno dostatek kontroly a nebylo nám také řečeno, eh, jaké to mělo následky. Například eh, Německo a Lucembursko. To číslo není zajímavé, ale musíme se podívat především na objemy výdajů z hlediska programů každý rok eh, v každém členském státě a pokud provedete takovou tu analýzu, tak dostanete překvapivé a dost často kontroverzní výsledky. Pochopitelně teď se vracím k otázce, zda máme dostatek vyšetřovatelů. Tato funkce potřebuje pracovníky, kteří umí získávat a analyzovat eh, informace, které OLAF má. Pane Časip Mark. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. Pane Ajlete, eh, já jsem zvyklý již na vaše připomínky i na jiných výborech a podávání vašich zpráv je velice v pořádku. Chtěl bych se vrátit k tomu, co řekl pan Stés a chtěl bych eh, hovořit o interních problémech. Vy jste k tomu zaujil stanovisko, ale já se ptám jako poslanec. Pokud tady mám jednoho zástupce, dejme tomu to okladu, pokud mu dám hlas, jakým způsobem eh, se pak budu chovat k té druhé straně? lépe řečeno, chtěl bych vědět, jak budete postupovat v těchto otázkách zprávy, administrativy. Je to velký psychologický problém, alespoň nám to tak připadá. A proto by mě zajímalo, jak budete postupovat té druhé straně a e, jak budete zapojovat tu skupinu, která vlastně e, nebude v převaze. S, velký, s veškerým respektem nepřijímám tuto otázku, protože se nepovažuji za člověka, který by reprezentoval nějakou skupinu klanu. A výsledek tohoto postupu je, abyste měli jednu osobu, která bude podléhat někomu, kdo bude zvolen. Já věřím, že pokud vyberete jiného kandidáta, taky budu poslouchat a bude to stejně v případě ostatních. Když eh, spolu spolupracujete, musíte získat maximální nejlepší výsledky jednotlivých profesí, musíte vědět, jaké jsou požadavky, musíte mít eh, stanovené priority, odkud přicházejí a myslím si, že tyto věci se zlepší s průběhem času. Jedna z věcí, které jsem říkal představitelům managementu, v loňském roce, kdy jsme probírali tuto otázku. Část toho problému je v tom, že spolu sdílíme celkem dlouho velice malý prostor a spíše vidíme své slabiny než silné stránky a spíše zapomínáme na dovednosti, na vynikající znalosti a zkušenosti. Teď nehovořím jenom o sobě, ale hovořím také o ostatních že tito lidé byli díky svým zkušenostem dovednostem zvoleni do svých funkcí. To jsem přesně říkal na zasedání managementu v loňském roce, když jsem za těch smutných okolností musel předsedat této radě. Jsou tady nesmyslné články na webových stránkách, v novinách, konkrétně v jednom členském státě, ale skutečně se to přehání a já si nemyslím, že ten problém je takových rozměrů, jak jste jej popsal. Já jsem si jistý, že budeme spolupracovat, že budeme moci pracovat s ostatními kolegy a že musíme spolupracovat s ostatními. Děkuji kolega Andreas, kolegyně Andreas. Děkuji, pane předsedo. Pane Ilete, vy říkáte, že Olaf je odpovědný za celý cyklus boje proti podvodům. Já jsem neslyšela od vás mnoho, pokud jde o odhalování podvodů a prevenci. Jaké iniciativy byste učinil, abyste posílil prevenci a odhalování? A dále, jaké reformy byste provedl? proto, aby informace, kterou eh, mohou poskytnout eh, informátoři, byly lépe využívány. Mnohokrát děkuji. Pokud je o odhalování, Existují dva způsoby, jak získávat informace. Za prvé, čekat na informace, až přijdou, například od e, informátorů. Ale takovýchto informací tolik nedostáváme. Jedná se především o informace e, z komise. E, a e, druhý způsob je hledat informace z naší strany prostřednictvím analýzy, analýzy dostupných údajů. Máme velice zajímavou e, síť a sbírání informací ale je jasné, že je třeba zanalizovat velké množství dat, abychom identifikovali Eh, nesrovnalosti. Eh, já s tím mám zkušenosti z doby, kdy jsem byl ředitelem pro eh, z pravodajské záležitosti pro sbírání informací. Takže to je k odhalování. Prevence znamená poučit se z věcí. My to děláme na třech úrovních. V nedávné době jsme komisi dali um, pokyny, jak eh, zabránit podvodům v oblasti nakupování nábytku. Ale na makroúrovni, to byla mikroúroveň, ale na makroúrovni se účastníme diskuse a eh, o tom, že by eh, společenství mělo mít jednodušší finanční management. Nedotovaly by se jednotlivé programy, ale existovaly by paušální dotace. Tím abychom dosáhli eh, samozřejmě eh, lepších ekonomických přínosů, ale existovalo by zde také nebezpečí podvodu. My se eh, snažíme také ovlivňovat legislativu v tom smyslu, aby neumožňovala podvody. To děláme neustále. Dělají to lidé, kteří nejsou vyšetřovatelé. Takže ve chvíli, kdy eh, tito lidé se stanou vyšetřovateli, eh, této práce bude eh, odvedeme méně. A já se domnívám, že proto není jednoduché rozhodnout o tom, že bychom měli navýšit jednoduše počet eh, vyšetřovatelů. Pokud jde o ty informátory, informátoři jsou zcela zásadní pro dobře fungující systém. Je zásadní, abychom chránili informátory. Samozřejmě informování může být zneužito. A my jsme schopni rychle identifikovat eh, momenty, kdy dochází ke zneužívání kdy dochází, kdy mají lidé nějaké špatné záměry. Máme eh, nové, nový systém, který vychází z informačních technologií. Ještě úplně neprokázal svůj potenciál, ale bohužel mi dochází čas. Omlouvám se. Ale je důležité, že tento systém existuje, že je možné ho využívat, ačkoliv v současné době ještě nemáme velké, velký počet informátorů. Paní Gressle? Kompliment für Děkuji, takže jazykově jste velmi vybavený. Myslím, že máte nejvíce jazykových znalostí mezi kandidáty. Ještě bych chtěl navázat na otázku počtu vyšetřovatelů. Pokud tedy budete uvolňovat lidi z vašeho ředitelství, tak si můžeme položit otázku, proč se to nedělo již mnohem dříve. Podle mého názoru eh, to eh, zřejmě bylo tady uzavřeno rigidní. Eh, proč již dříve vlastně nebylo uvolněno více pracovníků na vyšetřovací práce? A druhá otázka. Vaše současná činnost se týká otázky zprávy eh, OLAFu. Víte, že tady je velký problém s těmi dočasně zaměstnávanými mm, pracovníky a samozřejmě je velmi obtížné najít tady trvalé řešení této otázky. To už se táhne mnoho let. Proč to trvá tak dlouho a proč došlo k tak malému pokroku v této oblasti, která spadá do vaší kompetence? Co se týče mého eh, ředitelství, já jsem již uvolnil některé pracovníky. Pan Brida mi říkal, že jsem uvolnil příliš mnoho a že bych neměl eh, toto přehánět, protože by byla ohrožena politika v tomto smyslu. Pozice, které jsou důležité, jako je ochrana dat, přístup k dokumentům, například eh, Eh, odpovědi na vaše otázky. Takže eh, na to potřebuji dvě pozice, dvě eh, místa. Souvisí to tedy s vaším parlamentem. Pak je tady právní práce, která, která je čím dál důležitější. Dále spolupráce s ombudsmanem. I na to potřebujeme pozice v mém ředitelství. Já bych mohl vzít lidi z informační technologie protože oni teď vyvinuli lepší, výkonnější technologie, než jsme měli v minulosti. Takže moje odpověď je, já už jsem uvolnil pracovníky. Jsem velkorysý, zapomněl jsem výraz v Němčině. Takže tento problém jsem již řešil a samozřejmě před pěti lety jsem byl ředitelem lidských zdrojů, takže jsem řešil tento problém. Jsou tady velké potíže ze strany komise, ze strany zprávy a také odborů. Je velmi obtížné vyjednat eh, dohodu. Já jsem vyjednával tuto dohodu a jednalo se o dočasné smlouvy, které by se měly vlastně přeměnit eh, v definitivní smlouvy. Já jsem sám úředník a jsem hrdý na to, že mám eh, tento statut. Bohužel existují někteří kolegové, kteří nemají právo na takzvaně definitivní smlouvy a ti bohužel musí odejít Samozřejmě my si ponácháme, asi 12 bude muset odejít a asi 60 tedy získalo definitivní smlouvy, takže se eh, na tom již pracuje. Pane předsedo, vítám vás, pane Ilete. Jsem ráda, že vás eh, zde vidíme jako kandidáta. Vy jste ve své prezentaci řekl, že Olaf by si měl zachovat téměř všechny své současné funkce. Z těchto funkcí, a který byste se zbavil, pokud byste musel? A dále je zde ta stará otázka, jak eh, posílíme eh, provozní práci OLAFu. Už jsme o tom hodně hovořili. Kdybyste byl generálním ředitelem, jaký časový harmonogram eh, byste předložil? Jaké by byly ty radikální změny? A jak byste Eh, řešil ty vnitřní rozpoly. Ty se musí řešit, protože jinak zde je eh, problém s důvěryhodností. Vy jste řeci, řekl, že v jiných mezinárodních eh, organizacích jsou, je situace ještě horší, ale to nás moc neuklidňuje. Jak byste vedl Olaf, abyste zajistil, že něco takového se nestane? My chceme, aby Olaf byl vzorem, pokud jede o vnitřní disciplínu, protože je nesmírně důležitým nástrojem. Mnohokrát děkuji. V této otázce se odráží mnoho věcí. Je eh, možné, pokud jde o operační, pokud jde o provozní záležitosti OLAFu, je možné eh, ušetřit. Eh, já Mám problém s tím, abych byl úplně konkrétní, protože nechci se vrátit do své kanceláře a muset řešit stížnosti vedoucích některých složek, kteří by si stěžovali, že je chci zrušit. Takže prosím vás, mějte se mnou strpení, když nebudu úplně konkrétní, ale existují oblasti v provozní části OLAFu, kde je možné ušetřit. můžeme ušetřit v nejrůznějších oblastech. Já si myslím, že je potřeba využívat synergii. Můžeme využívat synergii ve spolupráci s komisí, pokud jde o regionální fondy, zemědělství a cla. Já si myslím, že e, tuto část naší práce můžeme trochu reorganizovat a to bude trvat e, ve spolupráci s komisí asi 6 až 18 měsíců. E, není možné to provést příliš rychle. Pokud jde o vedení, musím být upřímný. Já se domnívám, že jsem v OLAFu už eh, mnoho let sehrál vůdčí roli do určité míry a nejenom několik posledních měsíců. Myslím, že jsem to udělal dobře, udělal jsem hodně proto, abych OLAFu pomohl v těžkých dobách. Eh, důvod ehm, nebo feedback, který dostávám eh, z OLAFu, z nejrůznějších složek na to ukazuje. Já jsem byl několikrát překvapen, že mi lidé tleskali, když jsem to nečekala. Dokonce se to stalo i na pohřbu pana Brunera. Jsem přesvědčen o tom, že komunikace je velice dobrá a samozřejmě komunikace je zásadní. Je zásadní pro to, aby mezilidské vztahy také v organizaci fungovaly. Ehm, to budu muset eh, řešit, ale bude to trvat měsíce. A pan kolega Ehrenhauser? Mnoho... Srdečné díky, co se týče politického vlivu. Vy sám jste nyní ve funkci, která bude záviset na politickém vlivu. Vidíte politický vliv v eh, principu jako problém? Také by mě zajímalo, zda se domníváte, že stávající mechanismy již redukují tento politický vliv na minimum. A nebo máte nějaké inovativní návrhy ohledně toho, jak by se dal politický vliv snížit ve smyslu transparentnosti? Odpověď je jednoduchá. Ne, Já nevidím žádný problém s politickým vlivem. Nikdy neexistoval politický vliv na vyšetřování. Tečka. Konec. Děkuji. Děkujeme mnohokrát, pane Elete, za toto slyšení. Hezký den, mějte se dobře. Allora, procediamo alla ultima audizione. Dobře, čili nyní se dostáváme k poslednímu slyšení. A slyšení pana Giovanniho Kesslera. Dám mu slovo. Chtěl bych jenom připomenout, že má pět minut na svoji prezentaci, prosím. Děkuji. Dobré ráno, pane předsedo. Dobré ráno všem. Stručně bych se chtěl představit a chtěl bych se podělit o některé myšlenky, které se týkají OLAFu. Jsem veřejný státní zástupce. Během své kariéry jsem měl možnost pracovat na nejrůznějších postech, v nejrůznějších funkcích, v nejrůznějších prostředích. Řešil jsem celou řadu nejrůznějších případů. Jako státní zástupce ve svém domovském městě jsem prováděl vyšetřování, které vedlo k odhalení a zničení velké korupční sítě Týkalo se to známých veřejných eh, figur, nejrůznějších eh, podnikatelů a spolupracoval jsem s německou policií, také s britskou službou boje proti podvodům. Eh, také jsme zajistili několik podniků, které fungovaly v zahraničí, na nejrůznějších ostrovech, v Lichtensteinsku, kdy v podstatě docházelo k praní špinavých peněz, které získali prostřednictvím Korupce. Byl to úspěch, bylo to úspěšné vyšetřování, kdy, které vedlo k celé řadě k odsouzení a získali jsme zpět velké částky peněz. Působil jsem na Sicílii jako státní zástupce, bojoval jsem proti významné mafiánské rodině, měli jsme skupinu vyšetřovatelů, kteří se zabývali tímto případem a na konci jsme eh, vynesli více než 100 obvinění proti členům mafie. kteří eh, dělali eh, jednak vydírání, korupci, také tam došlo k vraždám nejrůznějších postav veřejného života. Dále jsem působil jako státní nástupce v Bolzánu, čili jsem se dostal na sever Itálie, blízko rakouských a německých hranic. Úspěšně jsem vedl vyšetřování velkých eh, případů podvodů proti Evropské unii a také jsem spolupracoval s italskými a německými celníky. Spolu s nimi se nám podařilo odhalit a obvinit italskou společnost a majitelé této společnosti, kteří byli financováni ze strany Evropské unie, aby posílali potraviny do Albánie. Nicméně do Albánie nedorazila ani jedna loď a tyto potraviny byly pašovány v rámci Evropy. Podařilo se nám obvinit tyto podnikatele a také vymoci zpět eh, finanční prostředky, které byly získány nelegálním způsobem. To se týče mých zkušeností z mezinárodního působení, byl jsem jmenován vedoucím eh, mise OECD do Kosova. Tam jsem měl na starosti policejní a soudní složku této mise. Měl jsem více než 300 pracovníků v této oblasti a na závěr bych se rád zmínil o své zkušenosti, kdy vysoký italský komisař bojoval proti padělkům a já jsem řídil první společnou operaci v Itálii proti padělatelům Týkalo se to konkrétně Florencie v Toskánsku, kdy italská policie spolu s celníky až na úroveň prefekta města, místních četníků. Tyto složky se spojily v této akci, která vedla k zadržení velkého množství padělaného zboží, které bylo odhaleno v tajných laboratořích a, a vedlo to k zatčení celé řady osob. Což mělo velký dopad také na média a mělo to odstrašující účinek na padělání nejen v Evropě, a pardon, nejen v Itálii, ale také v celé Evropě. Několik slov o Olafu veškeré své kroky povedou eh, k tomu, abych eh, se zaměřil na tři eh, věci. A to je spolupráce, nezávislost, transparentnost, účinnost. Pochopitelně velice snadno se mohu orientovat ve své práci na nezávislost to OLAFu, protože to je povaha mé práce státního zástupce a také jednotnost. Po nejrůznějším rozdělení a problémech Olaf potřebuje sjednocení, takže já jsem v pozici, abych sjednotil Olaf, nemám žádné interní eh, angažma, nejsem členem žádné interní skupiny, nemusím obhajovat žádné předešlé rozhodnutí. Dále, efektivita, účinnost, čili protože mi vypršel čas, tak spíš odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Pane Kessler, já jsem vám věnovala spoustu úsilí, více než ostatním eh, kandidátům, ale je to proto, že jste byl nejvíce vágní. Proto bych chtěla být konkrétní. Zkušenost v oblasti justici se konala před více než deseti lety pak jste se stal politikem. Bylo by pro nás zajímavé se dozvědět, jaká je vaše zkušenost této politické oblasti, kterou jste mohl přenést na OLAF. Dále bychom chtěli vědět, jaké aktivity chcete snížit, pokud chcete vyčlenit více lidí na vyšetřovatelství, odkud stáhnete zaměstnance, to znamená, které aktivity odpadnou. Ve vaší prezentaci říkáte, že tady nejsou ty podstatné útvary, že jsou tam útvary, které nejsou důležité. Které to jsou? Eh, eh, ano, mám také politickou zkušenost, ale stále jsem prokurátorem. Já jsem měl výraznou zkušenost jako prokurátor a a tuto zkušenost jsem přenesl také do své politické činnosti. Já se považuji spíše za prokurátora než za politika. Během svého politického angažmá jsem se snažil do parlamentu přenést právo a své zkušenosti eh, z právní oblasti a pracoval jsem ve výboru pro právní záležitosti. Pokud jde o druhou otázku, kterou jste položila, musíme se soustředit více na vyšetřování, musíme investovat více finančních a lidských zdrojů eh, do vyšetřování. Musí zde dojít k určitému posunu. Já jsem eh, zmínil princip subsidiarity, který eh, se musí vztahovat také na aktivity OLAFu. Aktivity, které, musí, které může lépe nebo stejně efektivně eh, provést jiné instituce by neměly být prováděny OLAFem. Jedná se například o finanční následné kroky. Já se domnívám, že v OLAFu je příliš mnoho lidí, více než 100 lidí, kteří se zabývají následnými kroky v oblasti financí a po vyšetřování. Já se domnívám, že stejně efektivně by něco takového mohla, mohly provádět generální ředitelství komise. A rovněž strategické spravodajské služby, ty jsou samozřejmě důležité, ale já se domnívám, že a této oblasti je věnováno příliš mnoho zdrojů, příliš mnoho lidských zdrojů, které by mohly být lépe využity částečně v oblasti vyšetřování. Pan Geyer. Kessler. Pane Kester vítejte u nás. Eh, na mě zapůsobilo to, co jsem se o vás dočetl a nebyl jsem dojmu, že mm, že nikdo eh, tak eh, dobře nepopsal to, co potřebujeme mm, pro tuto pozici. OLAF je specifickým orgánem, působí v mezinárodním prostředí, má úlohu z hlediska vztahů mezi evropskými institucemi. Je jasné, že e, ti, kteří již pracovali na úrovni Evropské unie, mají určitý informační náskok. Mě by zajímalo, jaké zkušenosti přinesete z té vaší mezinárodní zkušenosti do eh, ULAFu, eh, které by mohly eh, zajistit lepší naplnění mm, vašich úkolů? Myslím si, že ředitel OLAFu musí mít pochopitelně zkušenost s vyšetřováním. Je to agentura, která se zabývá vyšetřováním, také manažerské zkušenosti, musí být schopen řídit více než 500 zaměstnanců je tam také velký rozpočet, ale jak jste zmínil, ředitel Olafu by měl mít také politické zkušenosti, protože Olaf je také orgánem, který vytváří politiky spolu s relevantními zainteresovanými stranami. Navíc si myslím, že v tuto chvíli stojíme před reformou OLAFu, kterou probírá jednak Evropský parlament, Rada i komise a také možnost vzniku evropského žalobce. Ředitel Olafu se musí plně zapojit do těchto jednání, musí přispět do této diskuse a myslí si, že mé předešlé zkušenosti národní i mezinárodní v nejrůznějších fórech. A politická práce, kterou jsem se zabývala, kterou se zabývám také na evropské úrovni, mě může pomoci k tomu, abych byl nejen vyšetřovatelem, abych řídil tu provozní část OLEFu, ale bych také mohl úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, s komisí v procesu přípravy reformy. Pan Negres. Ah, genau. Dobře, takže to bylo téma Italů, ale beru to zpět. Ve eh, vašem písemném podkladě, které máme, hovoříte také o irrelevantních případech, tedy jsou ty nerelevantní případy, kde vyšetřuje OLAP. To je starý problém. A proto si myslím, že tady musíme být poctivější, než jsme byli eh, do posud. To znamená, kdy mohu kvalifikovat určitý případ jako irrelevantní. Kdy mohu rozhodnout, že určité vyšetřování se vyplatí či nikoliv. Pokud tady máme dostatečné podezření, jak má postupovat OLAF. My jsme Eh, v parlamentu se vždy domnívali, že takové případy by se měly vyšetřovat, ale jak poznám, že případ, který nahlásí informátor, je relevantní nebo irrelevantní? Jaké obsahy tady musí být eh, pro to, aby eh, ta filtrace byla dostatečně rychlá? Toto je velice ožhavá věc pro efektivitu, transparentnost a Eh, nezávislost je zásadní, abychom měli jasná pravidla. Někdy na začátku, eh, v první fázi vyšetřování se něco zdá nerelevantní, ale poté se ukáže, že to není nerelevantní, že to relevantní je. Ale jak to můžeme poznat? je nutné proto mít postup, jinak se bude OLAF zabývat nepodstatnými případy. Za prvé, k tomu potřebujeme nařízení není možné to přenechat eh, na řediteli OLAFu nebo na eh, komkoliv jiném, aby se jen tak libovolně rozhodl. A politika de minimis a byla v OLAFu implementována, eh, přinejmenším v první fázi. Jedná se o to, že se OLAF soustředí nebo řídí podle eh, kvantitativního limitu. To je něco objektivního, to může pomoci, ale podle mého názoru to není jediná referenční hodnota, podle které by se mělo rozlišovat mezi relevantními a nerelevantními případy. Eh, další důležitý bod pro eh, identifikaci relevantních případů pro OLAF, zdůrazňuji pro OLAF, nemluvím o objektivní eh, relevantnosti vůbec. Eh, zásadní proto je využití principu subsidiarity. To znamená, že když eh, existuje jiná instituce, jako například IDOC, která může udělat tuto práci, poté je daný případ nerelevantní pro OLAF a Olaf může předat tento případ IDOKu, možná poté eh, ho nějak dále sledovat. Ale podobně u některých případů, které jsou třeba menší, kde nemá uh, eh, IDOC uh, eh, žádné kompetence, je to, na, je to příklad agentur, uh, takovéto případy musí být řešeny OLAFem, i když uh, ten kvantitativní limit je spíše nižší. Kolega Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pane předsedo, vážený pane uchazeči, 25 languages. Yeah. no, no, no, in Lithuania. tai Iš tikrųjų, tai jūs prisistatėme e, jūsų praeitį. E, běžem vašeho úvodu jsme se dozvěděli, jakou máte zkušenost v oblasti prokuratury a v dalších oblastech, ale velice málo jste hovořil o vaší představě současné situace OLAFu. Během těchto dvou dnů jsme slyšeli mnoho zajímavých věcí. Já jsem novým členem Evropského parlamentu. A víme, že existují mm, určité třenice mm, v rámci zaměstnanců OLAFu. E, vy budete vedoucí představitel v rámci této struktury a budete muset e, řešit Eh, tyto problémy. Jakmile zjistíte, že zaměstnanci nejsou spokojeni s některými věcmi. Dále tady jsou problémy ohledně komunikace s členskými státy. V současnosti zde neexistuje jednoznačný systém, co se týče vztahů mezi OLAF a členskými státy. OLAF Eh, neprecizoval, jak mají jednat členské státy. Není jasné, jaká je kompetence členských států, co se má provádět na jejich úrovni. Chtěl bych se vás zeptat na vaše stanovisko ohledně vyřizování vnitřních účtů v rámci eh, samotné struktury OLAF. A druhá otázka, co se má změnit ve vztazích mezi OLAF a členskými státy, aby proces byl efektivnější. Děkuji. As for... Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, co se týče interní situace. Ano, také externě se zdá, že existuje určitá třenice nebo nějaké rozdělení mezi jednotlivými členy, stranami v OLAFu. A já, jak jsem říkala, jsem v dobré pozici, protože nepatřím ani k jedné straně a moje politika by se zaměřila na začlenění všech, to znamená dát možnost všem pracovníkům, vyšším manažerům, aby se zúčastnili při procesu rozhodování a aby měli možnost vyslovit své názory, své zájmy, legitimní zájmy a aby měli právo na projednání svých názorů transparentním způsobem, čili začlenění transparentnost při přijímání rozhodování a tím vytvořit ta správná místa, kde se bude rozhodovat o zájmech a brát v potaz veškeré návrhy. Jedna věc je rozhodnutá, musí se všichni zapojit a rozhodnout transparentním způsobem. Je důležité, že všichni se potom ale musí držet přijatého rozhodnutí, nesmí tam být eh, žádné záludné rozhodování, něco, co se bude lidé dělat za zády. To je nepřijatelné a bohužel k tomu došlo, kdy lidé hledali určité spojenectví s lidmi zvenčí, čili rozhodnutí musí být přijato se zapojením všech transparentním způsobem a žádné jiné chování nebude přijatelné. Co se týče vztahů s členskými státy, ty jsou velice rozličné mezi jednotlivými členskými státy, ale je pravda, že existují problémy. Může se to řešit různými způsoby, jednak eh, ze strany OLAFu a myslím si, že nový jednací řád eh, je zapotřebí a tato otázka by se měla vzít v potaz v rámci reform v OLAFu. Je tady návrh z roku 2008, který vzešel z Evropského parlamentu ten nebere úplně v potaz návrh, který zešel z komise. Každý členský stát by měl mít takové referenční místo, který, které by mělo vztah s OLAFem, dále pravidelné vyrozumění, pravidelné zprávy o práci OLAFu, to musí být povinné a také musíme zajistit účinnost důkazů, které jsou získány ze strany vyšetřovatelů. Děkuji, pan Časy, Markakis. Prezentace. Pane Kesslere, vaše, pre, vaše prezentace se mi velice líbily, především eh, ta nezávislost, jednota, efektivita, to se mi líbilo. A začněme s tou efektivitou. Já navážu na to, co řekl kolega Balčitis. A důležitá je otázka vztahu s členskými státy. Mnoho případů leží u vás 3, 4, 5 let, nebo u OLAFu, ne u vás. A to není úplně efektivní. Bohužel vztahy s členskými státy jsou zcela rozhodující, protože často návazné kroky na vyšetřování probíhají v členských státech. Jak konkrétně osobně chcete řešit tuto, toto dlouhé období. A dva hlavní důvody znepokojení, pokud je o současnou situaci OLAFu a efektivitu práce, je právě délka vyšetřování a nedostatek výsledků, pokud jde tedy o justiční výsledky v členských státech. Mám minutu a půl. Domnívám se, že musíme v rámci OLAFu pracovat dvěma různými způsoby. Kromě tedy reformy, nařízení, jak už jsem zmínil. Za prvé musíme zahrnout e, justiční pracovníky v OLAFu e, do vyšetřování a to pokud možno na začátku vyšetřování. Tak tomu dnes není. Jsou zahrnuti do práce teprve na závěr. Rané zahrnutí těch právních pracovníků, justičních pracovníků OLAFu do případu je zásadní. Myslím si, že poté eh, se mohou snažit prosadit efektivnější následné kroky eh, také v členských státech, protože výsledky vyšetřování OLAFu samozřejmě jdou na úroveň národních států. A pokud Olaf předává případ e, nebo pokud v OLAFu předává případ e, žalobce, prokurátor, ví, jak pracují prokurátoři v členském státě a tak ten kontakt je potom lepší. Zároveň musíme zlepšit respekt vůči právům osob, které jsou zahrnuty do vyšetřování. A tím, že budeme využívat právě práce justičních pracovníků v OLAFu, kteří znají, kteří mají jiný přístup než policejní složky. A druhý způsob, který bych chtěl zmínit, je pokud to bude možné, pokud možno ve všech případech, zahrnout vnitrostátní policii a justiční úřady do vyšetřování OLAFu. Ne jim jenom předat výsledek vyšetřování. A oni o tom v takovém případě nic nevědí, musí se do toho zapracovat, ale bylo by dobré je zahrnout do vyšetřování OLAFu už dříve. Statistiky ukazují, že existuje eh, větší úspěch u následných kroků v členských státech ve chvíli, kdy odpovídající um, orgány, vnitrostátní orgány v členských státech byly zahrnuty do vyšetřování již dříve. Kolega Stajes? Mm, vítám vás. Budu hovořit eh, nizozemštině. A vrátím se k otázce spolupráce. Hovořilo se o spolupráci s členskými státy a musím říct, že ostatní kandidáti hovořili také o spolupráci s Eurojustem, Europolem. Moje otázka je následující. Myslíte si, že je užitečná tato spolupráce? Myslíte si, že OLAF může spolupracovat s Eurojistem a s Europolem a doplňovat se. Je to dobrý nápad? Máte zkušenost v této oblasti? Uh, of course, Olaf, uh... Eh, Pochopitelně Olaf musí úzce spolupracovat s dalšími evropskými institucemi, které se zabývají stejnými otázkami, čili i s Europolem, s Eurojustem, ale je to trochu odlišná otázka. Není to stejné jako spolupráce s Národní policií nebo se soudními orgány. Existuje dobrá technická, praktická dohoda mezi Europolem a Eurojustem a spolu s Olafem a přijde mi to velice důležité. Nemusíme pracovat úplně na stejném případu, na stejném vyšetřování, ale jak jsem se již zmínil, je to také otázka subsidiarity. Můžeme sdílet eh, práce, aby nedocházelo překrývání, můžeme sdílet informace, to znamená, že OLAF může poskytnout některé informace, předat určitou práci Eurojustu a Eurojust může udělat eh, to samé. To znamená, že musíme zajistit eh, spolupráci, ale ne nutně v oblasti operační práce v případě konkrétních případů, protože bychom takto mrhali zdroji. Na druhou stranu potřebujeme spolupráci na stejných případech mezi vyšetřovateli OLAFu a ti musí spolupracovat s národními vyšetřovateli. Děkuji, paní kolegyně Andrásen. Děkuji, pane předsedo. Pane Kesslere, když jste předložil svoji kandidaturu, také jste zdůraznil své politické dovednosti. Můžete nám vysvětlit, do jaké míry jsou politické dovednosti důležité pro generálního ředitele Olafu? A druhá otázka. Na začátku této diskuse eh, mi přišlo, že jste možná podhodnotil trošku otázku strategických eh, rozvědných služeb. Jaká opatření byste navrhl, aby právě se zlepšila otázka odhalování. Začnu asi tou poslední částí vaší otázky. Podle statistik velice málo případů během posledních několika let bylo eh, zahájeno strategickou rozvednou službou. Když říkám, že málo, tak to bylo 4-5 eh, případů ročně z eh, přibližně 3 tisíc eh, zahájených případů. Takže strategické výzvedné služby, to je důležité, ale není to zas tak důležité jako využití, dobré využití zdrojů, informací v případě otevřených případů. Je to důležité z hlediska vytváření politik eh, OLAFu, to znamená, aby OLAF měl určitou orientaci nejen v případě případu, ale abychom se zaměřili také na politiku Evropské unie, jednotlivých institucí, úřadů, aby právě tyto instituce a úřady předcházely podvodům, ale není to zase tak užitečné pro vyšetřování. Nechci zrušit toto oddělení, těchto spravodajských služeb, ale pokud chci zlepšit operativní část OLAFu, což je to hlavní jádro činnosti, to znamená vyšetřování, celkové množství finančních a lidských zdrojů OLAFu je pevně dáno. Je to omezené, takže budu muset přeložit zdroje z jednoho sektoru do jiného sektoru a postupně budu eh, jak se ubírat eh, finanční prostředky i personální obsazení právě v této oblasti. Ne, že bych je chtěl úplně zrušit, protože se musí zaměřit na získávání těchto informací, ale co se týče mých eh, politických zkušeností, jsem prokurátor, působil jsem jako vyšetřovatel, vyšetřující státní zástupce, také jsem byl v Evropském parlamentu, soustředil jsem svoji práci. na tuto činnost státního zástupce a tyto zkušenosti využiji i v případě generálního ředitele Olafu. Pokud je člověk pouze státní zástupce, pouze vyšetřovatel, to nestačí. Musíte také vidět, jak eh, tato práce vypadá, ale pro ředitele OLAFu je také významné, aby věděli, jak jednat eh, s parlamentem, jak jednat eh, s politickými evropskými institucemi. L'OLAF è un servizio investigativo Eh, OLAF je vyšetřovací službou, kde generální ředitel musí být nejenom nezávislý, ale musí se také jevit jako nezávislý, to znamená, musí být osvobozen bez, je, eh, od všech politických vlivů. Mám tři otázky. Nemyslíte se, že být politikem může vyvolat určité problémy pro vás a pro OLAF v případě, že se stanete generálním ředitelem? Za druhé, jak budete obhajovat OLAF a jeho případné vyšetřování, pokud budete obviněn, že mm, jste ovlivňován politickým klanem, který je napojen eh, na strany, eh, které souvisejí s vyšetřovanými osobami. Jak říkáte, je pravda, že nezávislost je naprosto zásadní. A nestačí, aby byla nezávislá, aby instituce byla nezávislá, ale musí také vystupovat nezávisle, vypadat nezávisle. Ano, já jsem politik, jsem prokurátor, který byl nějakou dobu v politice. Nejsem ale kariérní politik. Když jsem byl v parlamentu, nebyl jsem ani členem žádné politické strany. A byl jsem spíše takový eh, prokurátor vyslaný do politiky. A pokud je ale o politickou stranu, byl jsem vždy nezávislý. A vždy jsem byl eh, ve své politice nestraný, i nyní na regionální úrovni. A byl jsem první eh, na voličském seznamu. a stal jsem se předsedou legislativního schromáždění. To je nestraný post. Hlasovala pro mě i opozice. A já jsem nikdy nebyl vnímán jako politik, který by tihnul k nějaké straně nebo k nějaké politice. Vždy jsem byl vnímán jako nestraný politik a tak bych samozřejmě bránil i OLAF. Eh, nechci, aby byl vnímán jako eh, instituce, která tíhne jedním směrem. Já jsem byl mnohokrát obviněn, obviněn z toho, že jsem byl politicky orientován na druhou stranu ve chvíli, kdy jsem eh, za Eh, zatknul, když jsem pracovala jako prokurátor, zatknul jsem někoho, kdo byl z levice a byl jsem eh, eh, obviněn levicí. Naopak, když jsem zatknul někoho z pravice, byl jsem obviněn pravicí, že jdu proti nim. Ale vždy jsem bránil svoji nestranost a instituci, pro kterou jsem pracoval. A bránil jsem je svým chováním a také svými výsledky. Pokud jde o OLAF, OLAF musí úzce spolupracovat s komisí, OLAF je součástí komise. Pokud jde o stanovování politiky, musíme spolupracovat s komisí a s Evropským parlamentem, především s tímto výborem. Já tento výbor považuji za hlavního ochránce nezávislosti OLAFu. protože parlament zastupuje zájmy všech občanů Evropy. Kolega Koculino? Eh, eh, pane Kestere, já tady mám dvě úvahy, které souvisí s tím, co jste eh, řekl k otázce nepředpojatosti a nezávislosti na politice, nezávislosti na nějakých dalších silných eh, silách, eh, které by mohly nějakým způsobem mít vliv a kontrolu na boj proti podvodům. Mm, tady potřebujete silnou nezávislou eh, pozici. Já znám vaši činnost v Itálii, kde jste bojoval proti zločinným spolčení. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem tuto zkušenost chcete přenést eh, do služeb eh, OLAFu. Samozřejmě efektivita je také velice eh, důležité téma, týká se to celkové struktury OLAFu. Jak chcete na základě své dlouhé zkušenosti reformovat OLAF? společně s parlamentem a zvláště také v návaznosti na výbor rozpočtové kontroly. Děkuji za, děkuji za otázku. Souhlasím s vámi. Podle svých zkušeností mě spíše znepokojuje otázka skrytých zájmů. Politika má celou řadu nevýhod, ale je otevřená, je transparentní, člověk okamžitě pochopí, o co jde, zatímco ten nejhorší vliv přichází právě z těch skrytých zájmů. Nemusíte být politikem nebo mít politickou zkušenost a můžete být ovlivněni nějakým skrytým zájmem, ekonomickým zájmem a jinými zájmy. Čili, jak už jsem říkal, transparentnost je zapotřebí v OLAFu, aby se choval také transparentním způsobem. A musí tam být také jasné, jasná pravidla, nesmí to být necháno na rozhodnutí, je v své volném rozhodnutí, například eh, ředitele. Jako ředitel OLAFu bych žádal jasnější, lepší pravidla, která jsou vytvářena také Evropským parlamentem, komisí, aby jak se o tom zmínila paní Gressler, v oblasti politiky de minimis nebo při řešení otázky, jak informovat jednotlivce i instituce o tom, že probíhá šetření, což by zlepšilo transparentnost a také by to zlepšilo celkový image nezávislosti této instituce. Pan Sonderga? Kessler, Pane Kesslere, budu hovořit svým jazykem, takže budete se muset nadat eh, sluchátka. Když jsme spolupracovali, byl jste předseda pozorovací mise ve Spojených státech eh, s ohledem na prezidentské volby. A já mohu potvrdit, že se te převzal iniciativu také eh, v multipolitické delegaci. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc, pokud jde o členské státy. Na to jsem se chtěl zeptat, ale k tomu už jste se vyjádřil. Já bych eh, chtěl, abyste trochu rozvinul to, co jste právě zmínil, a to vztah s parlamentem. Nevím, jestli už jste měl příležitost zamyslet se nad tím, jestli by se tento vztah dal nějak zlepšit. Eh, pokud jde o práci OLAFu a vztah s parlamentem, eh, k tomu bych chtěl si vyslechnout nějaké detailnější úvahy. Děkuji, pane Zondekárte. A Jsem rád, že jste si vzpomenul na naši eh, společnou zkušenost eh, ve Spojených státech s ohledem na prezidentské volby. Já jsem dostal hodně otázek, eh, pokud jde o mou politickou orientaci. Já, jak jsem řekl, nejsem nějak politicky orientován. Tehdy, když jsme byli na misi pozorovat volby, Víme, že eh, tyto volby byly velkým eh, úspěchem. A nejdříve jsme se setkali s jistou skepsí u úřadů a médií, ale později jsme nejenom byli schopni připravit dobrou zprávu, ale rovněž jsme zhodnotili americkou legislativu, pokud jde o volby, a předložili jsme návrhy na reformu, které jsme a poslali dále. Hovořili jsme o nich s americkým kongresem, s ministerstvem vnitra v USA a tak dále. Byla to mezinárodní zkušenost, multinárodní společnost a tato zkušenost eh, si myslím, že pro mě může být velice užitečná. Je třeba nesoustředit se jenom na transparentnost a právní řád, ale také na eh, proces eh, reformy legislativy. K tomu jsme ve Spojených státech přispěli. A pokud jde o spolupráci, kterou bych chtěl vidět eh, jako ředitel OLAFu, myslím si, že k této spolupráci bych mohl přispět nejenom jako právník, kterým jsem ale také jako člověk, který má zkušenost z politiky. Chtěl bych přispět k reformě OLAFu, pokud jde o nařízení o OLAFu. Myslím si, že by bylo dobré eh, zreformovat vztah mezi OLAFem a členskými státy, především justičními a policejními orgány v členských státech. A rovněž bych chtěl spolupracovat s parlamentem, pokud jde o evropského veřejného žalobce. Mnohokrát eh, děkujeme panu doktorovi Kesslerovi za slyšení. Přeji vám příjemný, příjemný den. A jako výbor se opět eh, setkáme 9. listopadu, kdy budeme rozhodovat o jmenování ředitele OLAFu. Ve 12 hodin eh, bude odjíždět autobus na letiště od budovy Spinelli.